odpovědné francouzské úřady Odpovědné francouzské úřady eh, mi předali žádost na zrušení eh, imunity paní Milen Trošinský s ohledem na eh, soudní řízení. Zároveň jsem obdržel žádost o zrušení imunity pana Jean-Marie Le Pena. Tyto žádosti budou podle jednacího řádu předány výboru.